Hello everyone, good afternoon. Dobré odpoledne, dobré odpoledne vám všem. Jsem velmi ráda, že zde mohu přivítat našeho dnešního hosta na našem výjimečném zasedání. Je tady paní komisařka Elizabeth Pěnkovská a my jsme opravdu rádi, že, nám, že za námi dnes mohla přijít a že tak rychle tedy zareagovala na naší žádost abychom hovořili tedy o doporučení výboru EMIS pod záštitou tedy výboru ENVY. A samozřejmě celou služku máte k dispozici elektronicky. A naše jednání je webstreamované a máme tlumočení do 16 jazyků, takže paní komisařko Binkovská, předávám vám slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Toto je pro mě opravdu dobrá příležitost, proto já a paní komisařka hovořila do špatného mikrofonu, teď už je to v pořádku. Děkuji. Já si myslím, že to, tento dnešní den nám opravdu dává skvělou příležitost pro to, abych pohovořila o těch pokrocích, ke, kterých, ke kterým jsme došli v, nás, v posledních měsících. A já vám děkuji v tuto chvíli opravdu za vší práci a podporu v průběhu vypracovávání doporučení a samozřejmě vám tedy děkuji také za podporu, kterou mi prokázali. Co se týče těch doporučení, tak ty vyvinuli tlak opravdu na všechny, na komisi, na Evropský parlament, stejně jako na členské státy. To znamená, že jsme byli nuceni změnit regulační eh, rámec, ale kromě toho také zrychlili schválení jak legislativních, tak nelegislativních opatření. A v tuto chvíli všichni sdílíme zodpovědnost nad výkonem těch doporučení. Já a můj tým jsme se snažili udělat opravdu vše, co bylo v našich eh, silách. To znamená, máme tady v tuto chvíli nová měření pro měření emisí v reálné dopravě. A to je v tuto chvíli aplikovatelné pro všechny typy vozidel a to s platností od 1. září minulého roku. Také jsme předložili nový měřící cyklus VLTP, to je celosvětové harmonizované zkušební to jsou celosvětové je harmonizované zkušební postupy, které se zabývají tedy měřením spotřeby paliva. To je tedy cyklus, který stoupil v platnost také v září minulého roku a také jsme vydali nové pokyny, které se týkají právě legality či zákonnosti využívání odpojovacích zařízení a v tuto chvíli jsme v tuto chvíli v té poslední fázi vypracovávání tedy legislativy právě pro cykly měření emisí. Na jaře budeme hlasovat v rámci technického výboru a to po ukončení veřejných konzultací. Co je naším cílem? Naším Cílem je samozřejmě zajistit co nejvyšší míru transparentnosti v celém systému a my vlastně navrhujeme, aby jakákoliv akreditovaná laboratoř, jakýkoliv příslušný servis měl tedy přístup k databázi a mohl provádět ty akreditované testy. To znamená, toto jsou poté úřady, které budou muset eh, také zveřejňovat konečné závěry a výsledky. To znamená vše, co se týče eh, měření. A ten čtvrtý balíček RDE bude konkretizovat vše, co se týče metodologie měření. A kromě toho také vstoupí v platnost v podstatě povinnost právě provádění těchto měření na základě těchto nových technologií a metodologií. 26. ledna asi tedy před 6 týdny jsme zveřejnili detailní informace, které se týkají právě těch eh, takzvaných recall measures eh, v souvislosti s jednotlivými členskými státy. Eh, v únoru jsme zveřejnili recall new platform, to znamená novou platformu pro výměnu informací na úrovni národních států a členské státy v podstatě v tuto chvíli jsou vyzývány k tomu, aby pravidelným způsobem poskytovaly informace Evropské Evropské komisi. Díky tomu budeme schopni lépe monitorovat vyšetřování na národní úrovně a budeme schopni také tedy přijímat také adekvátní opatření. Eh, kromě toho jsme také zahájili několik postupů po, pro porušení Eh, vůči několika členským státům, právě vůči těm členským státům, které nesankcionovaly automobilové výrobce anebo neprovedly žádným způsobem transpozici legislativy. Co se týče Itálie, tak tady jsme hovořili o Fiatu 500X diesel motor, ale kromě toho jsme tady také měli eh, různé postupy proti Německu, eh, Španělsku, Lucembursku a dalších. A v tuto chvíli analyzujeme zpětnou vazbu, kterou jsme obdrželi od těchto států. Takže v posledním roce jsme velmi intenzivně pracovali. Ano, podařilo se nám ukončit nebo dokončit práci na velmi důležitých balíčcích. Nicméně hlavní dosažení, nebo v podstatě nejví, největší pro krok v, v podstatě jsme zaznamenali právě v oblasti schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí. To je to, co považujeme opravdu za největší úspěch, protože díky tomu jsme schopni tedy kontrolovat automobily na trhu a reagovat tedy na možná porušení, eh, včetně tedy uvalování sankcí v případě, kdy je to nutné. Musím musím tedy také vyzdvihnout, že v této souvislosti Evropský parlament byl nám opravdu obrovskou podporou stejně jak eh, říká vyšetřovací výbor EMIS, tak členské státy musí také převzít eh, zodpovědnost za hardware, který se nachází právě v automobilech, lehkých užitkových vozech, vozech i v kamionech. V tuto chvíli ještě neexistuje žádný právní základ, proto nicméně mohli bychom využít, a já se o to pokusím, mo- mohli bychom použít GRC, díky čemuž bychom v podstatě měli tady konkrétnější, lepší, na, na vyšší technické úrovni vyhotovanou analýzu a to by byl samozřejmě i dobrý zdroj informací nejen pro nás, ale pro členské státy. A to je eh, aplikovatelné i pro takzvanou Monkey Gate. Jak vy víte, tak zákon, eh, či, či jak eh, pra, Právo EU je v této oblasti jedno z nejpřísnějších, i tedy co se týče ochrany zvířat. To znamená, že my jsme opravdu velmi přísní. My jsme také naslouchali vašim žádostem a stížnostem, které se týkají právě nezávislosti výzkumných a odborných orgánů a úřadů. A také komisař paní komisařka Tyson se tomu věnuje. To si myslím, že je zcela zásadní pro naší budoucnost, protože my jsme v tuto chvíli svědky toho, že dochází k opravdu zásadní změně v celém automobilovém průmyslu. To znamená, že my v tuto chvíli se tomu věnujeme a e, také se zaměřujeme na třetí balíček mobility, v rámci něhož chceme tedy také strategie pro automatické a samořídící e, vozy. Budeme se hodně zaměřovat právě na otázku bezpečnosti těchto vozů a já doufám, že tento balíček nám poskytne tedy opravdu správný rámec pro e, samořídící řídící či na půl eh, automatizované řídící, automaticky se řídící vozy. To samozřejmě opět souvisí tady také s těmi zkušebními cykly a zkouškami, kterými musí tyto vozy projít. Dále, co se týče elektromobilů, tak to je samozřejmě klíčový bod těch nových čistých technologií, které chceme podporovat. To znamená, tady Tady chci říci, že samozřejmě musíme reagovat a neustále analyzovat ten vývoj v této oblasti, protože tato technologie může opravdu opět přispět ke snižování emisí CO2, k dekarbonizaci jako takové. A jistě o tom víte, my jsme zavedli tak zvanou Battery Flagship Initiative, to znamená v podstatě jde o iniciativu, jejímž cílem je zajistit eh, soběstačnost ve výrobě baterií na eh, území EU. V listopadu jsme schválili balíček čistých technologií, kde jde opět o snižování těch nejvíce znečišťujících látek. Dovolte mi, abych řekla následující. Ano, práce vyšetřovacího výboru EMIS skončila, to neznamená ale, že by skončila naše práce, nás je jako takových. A já se samozřejmě eh, těším eh, na to, že i v následujících 18 či více měsících budeme nadále spolupracovat. Počítám s vaší podporou, protože samozřejmě jsme stále v té první eh, fázi a jsem tu proto, abych odpověděla všechny vaše otázky. Děkujeme, paní komisařko. A nyní to bude první kolo otázek. <clears throat> Začínáme s koordinátory. Pan Gizek má slovo jako první. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, a děkuji rovněž paní komisařko Věnkomská, že jste přišla mezi nás. Ono to nejsme pouze zde v kruhu kolegů z emisu. My jsme celé Envy a já jsem byl svědkem jejich intenzivní práce, která trvala víc než rok. No a s napětím sleduji, zda ta doporučení opravdu budou uvedena do praxe a zda komise bude schopna je promítnout a přetavit ve skutečné zákony. Hovořila jste o provádění mobil, balíčku mobility i doporučení výboru, tady se chcete postarat o čistý vzduch, jak jste tomu sama řekla. A rovněž zamezit jakémukoliv porušování hraničních hodnot. Hovoříte rovněž i o technologické neutralitě, co by principu. S tím já souhlasím, avšak otázka je, jak to vypadá v reálu. Například listopad CO2, osobní vozidla, tam i z důvodu systému benchmarku jsou víceméně nuceni výrobci, aby dospěli k těmto hraničním hodnotám. A moje otázka zní, znamená to skutečně technologickou neutralitu? A pokud o ní tedy neustále hovoříme, proč se vůbec zmiňuje nějaká stará a nová technologie. To by měla být spíše čistá soutěž mezi technologiemi. Výsledek výboru EMIS bylo, že se budeme koukat ne na mm, výsledky měření v laboratoři, nejbrž na emise při skutečně jízdě. No a ono by mělo být vlastně jedno, odkud ten pohon pochází. A tady si musíme dát pozor, abychom například zohledňovali i životní cyklus, kolik potřebujeme energie, aby vůbec vznikla baterie odkud pochází ten proud, jimž to auto dobíjíme, tak aby každý spotřebitel měl komplexní informace o skutečných emisích. Tam jsme zjistili, že to se v minulosti nedařilo. A pak ještě otázka, která se pro mě zde objevila na základě um, vaší přednášky. Když hovoříme o retrofitu hardwareu, zda to vůbec existuje. Tady je veliké rozpětí názoru a ono se mnoho sice často tvrdí, že to existuje, zejména u starších dýzlových vozidel, diesel Euro 5. A moje otázka zní, o jaké posudky se jedná, kolik obnáší náklady, protože představitele odvětví tvrdí, že sice to jednotlivě možné je, ale mm, mm, masově, tedy na běžícím pásu už nikoliv, tedy jaké náklady by se s tím retrofitem pojily. Děkujeme, paní Dali má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já ráda bych poděkovala paní komisařce Bínkovské za to, že mezi nás přišla a že poskytla aktuální informace k tomuto tématu. NOx emice v skutečném světě při jízdě. My vidíme, že ty eurostandardy nefungují, pokud jde o snižování NOx emisí při skutečné jízdě, například ICCT, studie ohledně silničních testů, jasně poukazují na to, že dokonce i Euro 6 automobily dokonce nedosáhly tohoto snížení a průměrné například emise je 400 mg eh, na eh, kilometr místo těch 80, jak bychom si přáli. Proto bych se ráda zeptala, co si o to myslí komise a zda by chtěla komise revidovat klasifikační eh, projekty, označování, tak aby to opravdu bylo reálné, aby to bylo založeno na skutečných uh, Eh, skutečné jízdě a ne pouze testovacích eh, cyklech. A poté objektivní systém označování, který by skutečně odrážel reálné emise. To je další otázka. Další věc, o které bych ráda pohovořila, je ta otázka takzvaných stažení těch produktů, recalls program, například u skupiny Volkswagen. I přes tento program vidíme, že je zde nedostatečné, pro, určité neakceptovatelné prodlužování v této oblasti. U Volkswagenu to bylo 8,5 milionů aut, mělo to být do roku 2017, ovšem nyní vidíme, že dva měsíce později ještě 2 miliony téměř automobilů nebyly opraveny. To znamená, že více než dva roky po objevení tohoto skandálu s upojovacím zařízením. Miliony těchto automobilů znečistují naše ovzduši. Hovořila jste o čistotě ovzduší, o dekarbonizaci a tak dále, proto se chci zeptat, co uděláte pro to, aby jsme rychle vyřešili tuto problematiku aut, které neplní tyto podmínky a zda je pravda, že je zde několik členských států, které nejsou ochotny spolupracovat. Pokud je tomu tak, jaká opatření připravujete, abyste reagovala na tyto nedostatky? Děkuji. Děkujeme. Paní Višněvská má slovo. Děkuji za slovo. Paní komisařko, já, pokud jde o tu aféru Dieselgate, ještě bych k tomu ráda něco dodala. Ráda bych řekla, že ve Spojených státech, nevím, zda víte, že tam je takové, eh, taková regulace, soud se dohodl s Volkswagenem a Volkswagen zaplatí asi 4,5 miliardy dolarů za všechny ty nedostatky, kterých se dopustil ve Spojených státech. Proto bych se ráda zeptala, zda na evropské úrovni v rámci Evropské unie, zda paní komisařka hovořila o takové regulaci například, nebo, tak, nebo v podstatě vlastně určité vypořádání této situace, aby Volkswagen zaplatil za to, čeho se dopustil. Protože víte, mohlo by dojít k takové situaci, že najednou to budou muset zaplatit všechno naši obyvatelé za ty jejich činy. Samozřejmě, že Evropská komise přijde s určitými restriktivními standardy, které budou vysoké, budou se kontrolovat členské země, samozřejmě zkoumat odpovědnost, určité tresty a tak dále. Ovšem, uvažovala jste o tom, paní komisařko, že byste uvalili pokuty na tyto firmy, které se těchto falšování dopouštěly. A druhá záležitost, testování eh, motorů na lidech a eh, opicích. Samozřejmě, že pokud jde o tyto testy, to dokonce mm, probíhalo eh, na Evropské univerzitě, kde 25 dospělých lidí muselo dýchat tyto fukové výpary, což samozřejmě víme, že by to mohlo mít e, dopad na astmu, na problémy plicního charakteru, respirační problémy a tak dále. A víme, že to prováděla skupina, která je zodpovědná za zdraví v oblasti dopravy a životního prostředí v oblasti dopravy. Proto bych se ráda zeptala, co udělala komise v tomto ohledu konkrétní kroky a co vy jakožto komisařka odpovědná za tyto otázky konkrétně děláte, aby do budoucna již nedocházelo k podobným incidentům. A zároveň bych ráda obrátila vaši pozornost na to, že není dobré takovéto srovnávání jakékoliv eh, členské země, například naší, našeho členského státu pokud jde o, o motory, o dýzlové motory, o reputaci těchto motorů určitě víte, o, o co mám na mysli. A pokud jde o elektromobily, paní předsedkyně, já už končím. Víte, to jsou i otázky spojené s um, veřejným zdravím a to jsou záležitosti nesmírně důležité. Čili jak bude komise podporovat země s nižším HDP, pokud jde o rozvoj elektromobility, Zda připravujete nějaké zvláštní programy pro, řekněme, zaostávající země Evropské unie, ty, které jsou chudší. Děkujeme. Pan Gerbrandy má slovo. Ano, děkuji za slovo paní předsedající a rád bych poděkoval i paní komisařce za to, že je mezi námi a za to, že i písemně odpověděla na naše písemní dotazy. Hmm, u skutečně eh, eh, podporovali tyto staré technologie. To je skutečně takové eh, konzervativní, bych řekl. Já bych ale nejprve rád poděkovala paní komisařce za všechno to, co bylo uděláno již s ohledem do budoucna, ta nová legislativa. Tam bych vám rád opravdu poblahopřál, poděkoval. To ale není, proč jsme vás pozvali. My jsme vás pozvali především kvůli Dieselgate, je jedno z největších industriálních skandálů, které jsme v Evropě zaznamenali. Já mám několik otázek, dovolte eh, velice rychle. První jednoduchá, kdy budete reagovat na závěry vyšetřovací výboru EMIS? Ze strany komise my jsme obdrželi odpověď na doporučení tohoto výboru, ovšem kdy budete reagovat eh, na naše závěry. A druhá věc. Hlavním problémem jsou ty miliony dýzlových automobilů, které nesplňují naše evropské podmínky, jezdí nám po silnici. A překvapilo mě, že pouze sedm států má mandatorní program recall, to znamená stažení, to znamená, že 21 členských států toto automatické stahování nemá. Německo má tento program, proběhlo, proběhl v letě takový diesel summit, ale nechápu, že vlastně ta dohoda s tímto odvětvím v Německu se automobil zaměřila pouze na Německo. KBA, když v Německu schválí to homologaci vozidel, tak najednou se dostanou na celý evropský trh. Takže proč může Německo omezovat tuto otázku pouze na Německo, nebo proč vůbec dovolíme, dovolíme německým výrobcům automobilů omezit tyto přísliby ohledně stažení chybných vozidel pouze na Německo. To je obrovská záležitost pro mě osobně. Já chápu naše spotřebitele, že prostě nevrací automobily mm, samé, protože proč by to dělali? Žádný stimul z toho neplyne. Ano, chtějí mít eh, čistější automobil, ale je méně výkonný například a je to opravdu obtížné po několika tisících kilometrech žádat o nějakou náhradu, protože vlastně to mělo přežít pouze testovací období a ne desítky tisíc naježděných kilometrů, čili co z toho mají majitelé automobilu a proč automobilové odvětví neposkytuje eh, našim spotřebitelům tuto náhradu, tak jak jsme to viděli v Spojených státech. Čili to je opravdu zarážející. Vím, že zde nezastupujete členské státy, ale je šílené dívat se na to, jaká je zde nečinnost ze strany členských států. Ani jed, na automobilka zatím nebyla nějak sankcionována, ani jeden spotřebitel nebyl kompenzován. Vy jste se zmínila o tom, že zde není právní základ, aby to mohla komise jednat. Ovšem, jaký je politický základ, do jaké úrovně je do toho komise zapojená. Jde pouze o agendu eh, předsedy Junckera, když hovoří s hlavami státu nebo na nějaké jiné úrovni. A ještě další konkrétní otázka, jak vypadá stávající situace u porušení povinnosti? Jak to vypadá? Promiňte, paní předsedající, já se rovněž omlouvám, říká paní předsedající, ale všichni máme pouze dvě minutky, takže já se opravdu omlouvám. Ještě, ještě pár vteřin, prosím. Ale už téměř vlastně čtyři minuty jste vyčerpal. Pro, pro všechny e, máme, všichni chtějí vznést velice důležité otázky, tak prosím, v druhém kole možná budete mít Paní Eckhart má slovo. Prosím. Pane Eckhart, nebo, nebo... Ne, tak já, já možná budu pokračovat v tom, eh, co říkal Kepher protože se rovněž chci zabývat i porušování povinností. Takže děkuji, paní komisařko, že jste mezi námi, děkujeme za písemné odpovědi. Protože já mám někde trošku pocit, že někdo jiný píše <clears throat> ty odpovědi, než ten, než ten projev eh, váš ústní, protože došlo k několika výměn názorů, kde jste říkala, že dojde k dalším postupům a řízením pro porušení povinnosti proti zemím. A já, když jsem se ptal konkrétně na tuto otázku, tak tam není žádná odpověď, takže zdá se, že písemně nejste schopna poskytnout takové objasnění situace ústňáno. ano? A zároveň se zdá, ano, že zákaz těchto odpojovacích zařízení spadá do kompetence jednotlivých států. To je nesmysl, že vy to víte. Komise je zodpovědná za to, aby zajistila, že země, členské země opravdu plní evropskou legislativu a v evropské legislativě se velice jasně říká, že tato odpojovací zařízení jsou zakázaná. Pokud členské státy nebudou aplikovat evropské evropskou legislativu, tak komise musí aplikovat eh, například eh, tuto legislativu v rámci, v rámci postupu pro porušení povinnosti. Například jste to aplikovali u Fiatu italskému, eh, čili proč netlačíte na členské státy, aby plnili evropskou legislativu a právě prostřednictvím tohoto řízení pro porušení povinnosti to můžete dělat? Proč jsou to vaše písemné odpovědi takové vyhýbavé? Já tomu nerozumím. A další aktivity, protože ano, porušování povinnosti to je jedna záležitost, všem hráz zde máme zařízení eh, nebo vůbec automobily s odpojovacím zařízením, které znečistuje naše ovzduší, tam jezdí na našich silnicích. Čili co to je ta platforma, informační platforma o stahování vozidel, jaká, jaký je cíl této platformy pro stažení těchto vozidel, nebo to bude pouze takový diskusní klub, kde budete pouze říkat členským státům, co by měli udělat, nebo skutečně tvrdě dosáhneme toho, že dojde k náhradě těchto eh, eh, vozidel, eh, protože jinak to bude pouze taková kouřová clona a komise to skutečně nepotřebuje. Takže dvě minuty, děkuji. Ano, děkuji, pane Eckhouta paní Evi jako další. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dobrý den, eh, paní komisařko. I já mám otázky. Já vycházím přitom s Začnu tím, co mi leží na srdci nejhlouběji, totiž to porušování Eh, smluv eh, chápu, že nám nemůžete zatím poskytnout nic konkrétního. Přesto však si kladu otázku, jak to vypadá u těch řízení, která už začala. Budou nějaké sankce uvaleny? V Itálii konkrétně je na pranýři jeden model, to je ten Fiat 500X a tady se bránil výrobce a tvrdí, že tam žádný ilegální software montován nebyl. A už po mnoha týdnech a pro výměně informací komise nabídla u uznávání toho, co je to zařízení o odpojování a co není. Stále ještě se zdá, že bezpochybně nic konstatováno nebylo, tedy zda u toho konkrétního modelu se jednalo o ilegální montáž či nikoliv. Druhá otázka. Všechny iniciativy, které měly místo na místní úrovni, eh, kterých se ujali například eh, samozprávy, které se snažily uvalit zákaz vjezdu do města Paříž, Madrid, Řím. Tam vy, když se vás na to někdo zeptá, tak se zdá, že mm, se snažíte jakoby obecně tato města podporovat a hovoříte o nějakých opatřeních, která mají směřovat k ochraně zdraví obyvatel. Ale můžete mě říct, zda ta vznikne směrnice, zda bude konkrétní, co v ní bude stát a jak to bude vypadat eh, ta reakce na tu iniciativu našich starostů. Prezident, merci. Ano, děkuji za slovo, děkuji vážená paní komisařko, děkuji za tuto zprávu ohledně práce Evropské komise. Víte, je to, je to skandál, který měl dvojí dopad, jednak pokud jde o obrovské, obrovské nebezpečí, pokud jde o emise, noxové a tak dále. A zároveň samozřejmě to je ekonomická válka, kterou to vyvolalo. Realita v tomto odvětví je následující. Jedna, která samozřejmě e, obě dvě oblasti motorizace a i samotná výroba automobilu, to jsou dvě oddělené záležitosti, dále je to, jsou to elektromobily, baterie, u e, dýzlu samozřejmě víme, že tam jsou omezené možnosti, je to rozprava, která začíná být opravdu taková únava v médiích se, nebo teda vidíme, že samozřejmě, že tyto dýzlové automobily, že jsou velice rozšířené, měli bychom trvat na tom, aby se snižoval jejich počet, čili jaké je manévrovací pole. Členská komise dovolila členským státům, aby eh, řešili otázku, pokud jde o průmyslovou, národní politiku, veřejné zdraví, dále jsou to oblasti inovací, v oblasti motorizace, toto, jak víme, je v pravomoci členských států. Jak na to nahlížíte? Děkuji vám. Ano, děkuji. Tím jsme dospěli ke konci prvního kola teď, paní komisařko, buďte tak laskava a odpovězte. Takže začnu tou neutralitou technologickou. Samozřejmě souhlasím s tím, že by měly technologie vzájemně konkurovat ano, a proto v různých balíčcích, mezi jinými v tom balíčku mobility, v tom třetím, se už hovoří o, co se týče tedy nulových emisí a aut s nulovými emisemi, hovoříme o elektrických, ale rovněž o těch buňkách palivových. Tím zajišťujeme tu technologickou neutralitu. Když hovoříme o bateriích, pokud jsou vyráběny v Evropské unii, tak spadají pod ETS. A proto by tam měla být nastolena uhlíková neutralita. A my se snažíme toho dosáhnout tím, že rovněž máme určité spojenectví těch výrobců mm, združení. Euro 6 a situace v té oblasti. Samozřejmě jsme si vědomi těch problémů, ale zde nemohu než potvrdit, že tato vozidla jsou stále ještě typově schvalována eh, v rámci těch eh, starších předpisů. Jakmile ty předpisy se budou týkat všeho, tak i to testování se změní. Stahování z trhu souhlasím a mám stejné obavy jako mnozí, kteří o tom hovořili. Rozhodně mě neuspokojuje způsob, jakým Volkswagen stahuje vozidla z trhu. Jak víte, loni v létě jsem se do toho obula a tam se zvýšil poměr ze 4 na 7 těch stahovaných eh, vozidel po mém dopise. Přesto však to v různých členských státech kolísá v Německu, 2,90%, eh, 30% v Rumunsku, z toho, co vím, na Slovensku je to ještě méně. S tím se nejde smířit. Tam se do toho pustím, budu pokračovat a další záležitost. Proč ta platforma? Tam jsme uvažovali tak, že když zveřejníme údaje a bude to povinné poskytování těch údajů na tu platformu, to by nám, doufám, mohlo umožnit zvýšit politický tlak na členské státy, kterých se to týká. Protože v rámci toho nového systému typového schválení můžeme nastolit celoevropské stahování z trhu. Nyní jediné, co můžeme udělat, je vyvíjet silnější tlak na členské státy, aby sami tlačili na výrobce zodpovědná firma, zodpovědný výrobce, doufám, a sice hovoříme o ideálním scénáři, ale přesto, zodpovědná firma by snad se měla chtít obracet na příslušný státní úřad či ministerstvo a měla by vzniknout ta instituce toho povinného stahování z trhu. Bohužel Volkswagen se žádného harmonogramu nedrží. Sami něco slíbili a po dvou letech to tak vůbec nevypadá. Porušování. Vůči Itálii už to začalo. Vyslali jsme formální dopis sedmi členským státům. Tam podrobnosti sdělit nemohu zatím vyčkáváme, analyzujeme jejich odpovědi. Tady nevidím žádný rozpor mezi tím, co zde bylo zapsáno, možná, když se vyjádřují z patra, tak to zní trochu ostřeji, ale neznamená to rozhodně, co tam čtete, že komise je plná dobré vůle učinit první krok. Jedná se však o složitý postup a stále ještě některé státy jsou, um, sepisují svou odpověď a eh, připravují se, odpovídají. Uvidíme, zda přejdeme k druhému kroku, tak jako v případě Itálie. Nyní, um, zda eh, by měli být eh, spotřebníci od odškodňování. Přecházím na polštinu, protože to byla otázka v polštině. Ano, slíbila jsem, tak budu takto pokračovat. Evropská judikatura nepočítá s odškodňováním samotných vlastníků vozidel, případně s odškodňováním spotřebitelů, tak jako tomu je v USA. Nicméně v současné době veškeré tresty, finanční sankce, jež jsou uvalovány na výrobce, to jsou sankce, které mohou uvalovat členské státy. Já jsem rozeslal ty takzvané infringementy a v některých členských státech se vůbec právně nepočítá s tím, že by se mohl finančním způsobem postihnout výrobce nějakého vozidla. Některé členské státy eh, se pak baví o tom, zda to uvalili legálně či ne. A pak existuje skupina členských států, kde tento právní nástroj vůbec neexistuje kde by se konkrétně mohl finančně postihnout výrobce vozidel. Asi o tom jste hovořila. Tedy to se týká konkrétně členských států. Zda tedy uvalí sankce či budou pokutovat. My k čemu jsme přistoupili, tam hovoříme o konceptu do budoucna, že by měli až 30 tisíc eur za vozidlo. To je v tom konceptu a to se už i v trialozích takto domlouvalo a to by mělo být součást toho nového postupu schvalování typu. A nyní, co se týče testů na lidech, i na zvířatech, ale hlavně na lidech za prvé, paní poslankyně, ten institut, i když má v názvu Evropský institut toho či onoho, se v Evropě i nachází, ale nejedná se o instituci evropskou ve smyslu unijní. Bohužel, já se toho štítím, ale musím to takto říci. To byla soukromá iniciativa výrobců aut. A samozřejmě takovýto typ testu je všude v Evropě zakázaný. A já od doby našej poslední schůzky jsem korespondovala hlavně s německou vládou a čekám na podrobnosti řešení situace. Tato situace není přípustná, není ani legální. Elektromobilita. To se rovněž s tím úsepují evropské baterie do elektromobilu. V současné době v rámci projektu v rámci Horizontu 2020 už podporujeme určité typy těchto projektů. No a to už by se mělo stát prioritou nového rozpočtu. Nevím, zda bychom mohli hovořit o evropské bateriové velmoci, ale každopádně, když vznikne nový rámcový program a budou se koncipovat nové výzkumné projekty, tak tam musí elektromobilita být a to významným způsobem být přítomna. Zatím se nacházíme pouze v poločase těch vyjednávání o rozpočtu. No ale doufám, že se vyjednají i nějaké prostředky na infrastrukturu. Nejde přece pouze o výrobu těch elektromobilů. Tam hovoříme o mnohem šířeji střiženém problému, čili infrastruktura, no a mít přímo v Evropě vyráběné baterie. Takže tam doufám, že se ty prostředky podaří získat. zatím vám nejsem schopna dát přesné datum, kdy budeme reagovat na závěry výboru EMIS. Zatím průběžně reagujeme na doporučení výboru EMIS. Možná bychom to mohli potom sepsat do nějakého seznamu a udělat z toho takový balíček různých témat. RTE, stahování z trhu, emise, ty faktory konformity, jak víte, brzy se změní a to bude první změna a já doufám, že ještě v rámci volebního období naší komise by mohlo dojít i ke druhému snížení. Takže to by mohla být dvě kola té konformity za nejbližší, v nejbližších 18 měsících. Neodpovídala jsem pravděpodobně na všechno ale na ostatní obdržíte odpověď písemně. Co ale si myslím, že je nejdůležitější záležitý pro dnešní den, to je nízká míra těch rikolů, toho stahování z trhu. Tam rozhodně musíme zvýšit tlak. Zatím nemáme formálně žádnou možnost to ovlivnit, ale u schvalování typu tam zároveň musíme zvyšovat počet vozidel, která budou z trhu stahována, případně retrofitována, zejména na některých trzích, protože počet vozidel s těmi nesprávně zamontovanými přístroji a výše emisí je neakceptovatelná. Vedu diskuse i s německým ministrem. Možná se to nyní znovu dokáže rozběhnout, když už máme novou vládu. Ne, vy se nedomníváte? No přece jen, ať už je tam kdokoliv, když to bude permanentní vláda, tak to bude snažší z mého pohledu. Zatím to tak snadné nebylo. Tedy snad to nejde nejhůř. A možná bych si ještě dovolila jednu připomínku. Když se zmiňovalo to očkodňování a ty spotřebitele, ono se to možná objeví znovu, tak tady chci říci, že tento skandál prokázal, že stav dosavadních postupů i na národní úrovni týkajících se spotřebitelů není dostatečný. Tady možná trochu lezu do zelí paní kolegyně Jourové, ale chci předeslat, že chceme brzy přijít s konceptem toho eh, kolektivního domáhání se spravedlnosti spotřebiteli a tam se to bude týkat i výrobců automobilů a bude to možné řešit ráz na ráz. Děkuji. Děkuji a další kolo otázek. Tak pan Bib jako první, prosím, máte slova. Jako jediný hovoříte za EPP, takže máte dost času, můžete hovořit, prosím. Já jsem se chtěla zeptat na následující záležitost. Samozřejmě ty problémy s dýzlovými vozidly a ta Dieselgate, to se ještě potáhne nějaký ten pátek a všichni si přejeme, aby to dopadlo dobře. Ale pak se skýtá otázka na budoucnost vůbec dýzlových vozidel jako takových. Tady záleží na tom, jak se budou rozhodovat spotřebitelé. Zvažujete vůbec retrofit tohoto typu vozidel, zejména ve veřejném sektoru? i tam je těch vozidel nezanedbatelně v tom odvětví. A nyní druhá otázka. Budoucnost. Konkrétně v souvislosti s novým, novou zákonnou úpravou týkající se čistých vozidel. A to se samozřejmě pojí se strukturou trhu alternativních paliv. Tady o to jde ano, čisté vozidlo, to můžeme sice právně nastolit, ale aby to mohlo nastat, tak musí existovat místo, kde si ta vozidla mohou čerpat energie, že bych to tak řekl obecně, čistým způsobem a pak se čistě rozjet. A z toho pramení moje otázka. Podpora těchto technologií, ať už eh, samozprávy, zda tu podporu obdrží zejména ty menší samozprávy, které případně mohou být povinné to poskytovat, a pak odvětví podniků, které mm, obsluhují například komunální sféru a i ty budou mít zájem, případně povinny zavádět čisté technologie. Uvažuje se o mechanismu podpory těchto subjektů? Děkuji. Paní Šaldemuze, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych vám velmi ráda poděkovala za skvělou spolupráci eh, v té fázi schvalování této velmi dobré legislativy, která si myslím, že mnohé vyřeší. Nicméně, ještě předtím, než to vstoupí v platnost, tak musíme něco udělat. Sama jste to říkala, musíme zvýšit tlak na členské státy. A já se ptám, Spojila jste se přímo s těmi hlavními městy a s příslušnými ministry, protože přesně o to jde. A poté chci vědět, Ráda bych věděla, zdali jakýkoliv automobilový výrobce se spojil napřímo s komisí, aby trošičku lépe porozuměli legislativě. To znamená, spojili se napřímo s vámi. Spojili to, kdybychom se dozvěděli, tak bychom měli radost, protože by minimálně to bylo jaksi eh, svědectví toho, že mají tu vůli, že chtějí ty věci měnit. Děkuji, pan Federle. Minuto. Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za to, že jste za námi přišla, abychom se mohli pobavit o tomto velmi důležitém tématu. Dvě otázky. První otázka se týká té otázky, která tu zde už zazněla a jde o postup pro porušení. Myslím si, že tady paní komisařka odpověděla trošičku vágně. Vy jste v písemné odpovědi řekla, že komise v tuto chvíli zvažuje další příslušné kroky a já se ptám, jaké příslušné kroky, v jakém časovém harmonogramu a jak to bude všechno v souladu s tím postupem pro porušování. V Evropě vidíme, že vlastně eh, mnoho hlavních měst nebo mnoho velkých měst v Evropě začíná zakazovat hrdbě s dýzlovým eh, vozům do svých na své území. A teď se ptám, jak je to spojené tedy s tím, eh, co děláme my? Protože já si myslím, že kdybychom my byli bývali, nastavili ty řádné standardy, tak bychom v tuto chvíli nebyli svědky toho, jak v tuto chvíli jedno město za druhým v podstatě zakazuje vjezd dýzlových aut do svého centra. Děkuji. Děkuji, pan Dás, máte dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Takže teď máme 35 milionů přibližně. Ne, Klo, Klo, Klodenen? Ne, já jsem říkala pan Dán z Klode. A, A já jsem si myslela, že po, já jsem si myslela, že po liberálech jsou zelení. Omlouvám se, omlouvám se. Ne, ne, omlouvám se. Ne, po panu Dásovi budeš hovořit ty. Tak, teď prosím máte slovo. A já jsem si myslela, že zase mám tři minuty. Uh, Dobro, dobrá. Eh, bylo mi řečeno, že mám tři minuty, ale dobrá, takže říkáte, že ne, tak ne. Děkuji, děkuji, paní komisařko. Ono je velmi dobré, že tady o tom hovoříme. Nicméně, otázky, které se eh, týkají těch zkušebních testů RDE. Komisa, nebo komisa vlastně eh, navrhla časový harmonogram, o něm se mělo hlasovat v tomto měsíci a teď se ptám, proč, proč se to tady teď všechno zase oddaluje, proč se to prodlužuje. A poté jsem velmi rád, že vy hovoříte tady o možnosti snižování toho faktoru schodnosti. A potom jste říkali, že JRC se vlastně, že tady se podařilo v podstatě to snížit z 20 na 10 a to znamená, že tady ten faktor schodnosti mezi 1,2 a 1,4 by byl možný. Je to tak možné a odpovídá to tedy vašim očekáváním. To znamená 1,2 až 1,4 eh, faktor schodnosti pro NOx. Myslíte si, že je to možné tady? Na základě jakého tedy časového harmonogramu to můžeme eh, očekávat a bylo by to v podstatě v souladu také se Euro 6. Co se týče doporučení výboru EMIS, tak my jsme samozřejmě doporučovali, technologicky neutrální Euro 7. Eh, co se týče standardů NOx v Číně, myslíte si, že to, oni budou v souladu eh, s Euro 6? Tady hovoříme o roce 2020. To znamená, že ve chvíli, kdy, ty Čí, kdy tady Číňané by tohoto standardu dosáhli, tak by se čínská auta mohla začít prodávat na evropském trhu, ale ne evropská auta na čínském eh, trhu. To znamená, ptám se, kdy tady se budeme zabývat standardy stanovení těchto nových standardů a ptám se, zdali komise si uvědomuje, že v tuto chvíli už nejsme schopni udržet tu konkurenceschopnost, hlavně tedy v souvislosti s těmi čínskými vozy a uvědomujete si, že eh, evropský automobilový průmysl bude mít extrémní konkurenční nevýhodu, to znamená, že tady budou existovat dva standardy pro eh, automobily a pro lehká užitková vozidla. A já se ptám, proč, proč, jak je to možné? Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď pan Tomas, prosím. Takže po dvou a půl letech po Dieselgateu máme asi 35 milionů nových dýzlových eh, vozů, které jsou extrémně znečišťující. A ten software, kterými jsou dovybavovány, je v tuto chvíli vnímán jako úplně nevýkonný. To znamená, já se ptám, první otázka na vás. Souhlasíte s tím, že ty softwarové updaty nejsou dostatečné pro to, aby vyřešili vlastně ten problém s těmi manipulovanými emisemi? Dále, německé soudy se rozhodli, že v podstatě zakáží vjezd dýzlových vozů do určitých měst. To znamená, to je skvělé pro občany Německa, ale může to být opravdu zlé pro občany například východní Evropy. Co se stane? Němečtí občané začnou prodávat eh, na sekundárních trzích, hlavně tedy ve východní Evropě, své vozy a tam bude docházet neustále k vyššímu a k vyššímu znečišťování. To znamená, já eh, si myslím, že by tady musela být zavedena povinnost pro poskytnutí do vybavení všech dýzlových vozů ze strany automobilových průmyslů. Eh, hovoří se, všichni ví, že každé jedno z těch Euro 5, Euro 6 dýzlových vozů může být dovybaveno. Technicky je to možné. To znamená, paní komisařko, já vám děkuji za to, že jste na začátku svého projevu řekla, že předložíte seznam těch toho vybavení, kterým lze dovybavit všechny Euro 5, Euro 6 vozy, protože pokud tak neučiníme, no tak to bude prostě skandální. Ne, nebojte se, nebojte se. Já si myslím, že lidé ve východní Evropě nemají peníze na to, aby si kupovali německá auta. Takže eh, já si ubírám 20 vteřin z času EPP. Paní Kadenbach, děkuji, děkuji, srdečně vám děkuji. Za prvé děkuji za to, že jste k nám přišla a za druhé jsem ráda, že jste tedy ochotná s námi ohovořit nebo odpovídat na velmi detailní otázky. Co se týče mého příspěvku či otázky, to je možná více takového obecného charakteru a možná, že tím navazuji i na to, co říkal můj předřečník. Dneska jste několikrát vyzdvihla, že v EU na základě současné legislativy neexistuje žádný mechanismus očkodnění pro spotřebitele v porovnání s USA. Nicméně ale to, co se možná dostatečně nezmínilo, je to, že nejde pouze o porušení vlastně práv spotřebitelů, eh, těch, kteří si ten produkt koupili, ale jde o porušení obecného zájmu v EU, to znamená eh, právo na eh, eh, čisté životní prostředí a na naši lidskou nedotknutelnost. A poté máme tady také jednu studii, která byla provedena tady v Evropě a je to studie, která vypočítává náklady toho, když nebudeme vůbec nic dělat. To znamená, ano, samozřejmě říkáte, že to stahování bude něco stát, eh, co všechno bude kolik stát, ale eh, víme vůbec, nebo dovedeme si představit, jaké náklady způsobí to, když nebudeme vůbec nic dělat, když budeme prostě neustále přihlížet i nadále tomu, jak se v podstatě neděje, jak v podstatě dochází k dalšímu znečišťování životního prostředí. To znamená, že my i nadále budeme prostě životní prostředí znečišťovat a budeme i nadále ohrožovat zdraví našich občanů. Teď i to se dá přeci vyčíslit e, a ve chvíli, když bychom to tady nějakým způsobem vypočítali, nebo když bychom chtěli, tak si samozřejmě můžeme zeptat, kolik to bude všechno stát peněz nejen EU. V podstatě jenom tato nedbalost, tato nečinnost ze strany Evropské komise povede k opravdu velmi vysokým nákladům. Děkuji mnohokrát. Tak a teď si myslím, že je to na mě. Takže ještě další tři otázky. Ještě někdo, ještě někdo chce slovo? Tak pan Gerbrandy a paní Evi. Ano, děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za to, že jste mi dala tuto další minutku. Ještě co se týče toho postupu pro porušení, protože tady si myslím, není úplně zcela jasné, v jaké fázi se nacházíme. Už jste tedy učinili ten další krok, anebo stále ještě analyzujete ty informace, které jste obdrželi od členských států? Protože jsme hovořili tady o termínu červen minulého roku, to znamená, já se ptám, proč to tak dlouho trvá? Je to proto, protože jde o tak velmi právně složitou otázku, nebo je to technicky složité, anebo dokonce i v rámci komise je to velmi politicky složité téma. Takže to je zcela jasně položená otázka. Dále, co se týče všech těch eh, vinět, těch etiket, vinět, které je třeba eh, si pořídit, to znamená, že když jedete tuto chvíli na dovolenou, tak musíte počítat s tím, že si v podstatě polepíte celé přední sklo eh, vinětami, protože každé město nějakou vinětu bude mít. Nepřic, ne, ne, nezamýšlíte se nad harmonizací tohoto systému, protože u těch nedýzlových měst v Evropě přibývá. Paní Evy, máte slovo? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já mám další otázku na paní komisařku. Co se týče té technické a technologické neutrality, paní komisařko, co od vás chci slyšet je následující. Myslíte si, že tento princip by byl něčím, co tedy je třeba ještě překročit nebo jít nad rámec tohoto principu. Je třeba jít ještě o něco dále, protože my víme tedy, jak se vyjádřilo v tuto chvíli EPP, jak se vyjádřili konzervativci, a ti vlastně brání technologie, které by už vůbec neměly existovat. Vy jste to sama říkala, že už musíme jít jaksi dál, než je diesel. Hovořilo se tady o tom faktoru schodnosti, hovořilo se o těch testech v reálném provozu. Není tady, nejedná se tady v tuto chvíli o porušení tohoto principu, to znamená, neměli bychom tady říci, že tady je to něco, co, co, co proti čemu musíme bojovat. To znamená, ty technologie, v víme, že znečišťují, neměly by být opravdu zakázány, nemělo by se o tom hovořit v tom novém balíčku mobility? Děkuji mnohokrát a tím jsme na konci všech otázek. Máte slovo. Tak začnu tedy tím postupem pro porušení. Já samozřejmě vám rozumím. Ano, stále, stále ještě tu zpětnou vazbu, ty odpovědi od členských států analyzujeme. Ano, je to i z technického, technologického hlediska velmi komplikované. Snažíme se také spolupracovat s komisařem Velou, který také se zabývá tou stejnou otázkou, ale v souvislosti se znečišťováním ovzduší. To znamená, já vám v tuto chvíli nebudu schopná předložit nějaký časový harmonogram, jak si úplně přesný. Nicméně vám mohu nastínit, jak chceme postupovat. E, teď já samozřejmě jsem se k tomu zavázala. Nevím, jestli vás to úplně stoprocentně uspokojí, ale prostě něco určitě, určitě informace, takovou tu, takovou tu informaci se vám pokusím co opravdu poslat ne, já nevím, jak si budete tleskat, nebudete tleskat, já nevím prostě, co vám všechno budu moci eh, schopna dát k dispozici. Ne, ne, ne, kolega se k tomu vůbec eh, nebude vyjadřovat. Ale já samozřejmě se vám to pokusím trošičku více vyjasnit. To znamená, co chceme dělat, jaké budou naše další kroky a v jakém časovém rámci. Je to velmi technicky komplikované. Za druhé se snažíme zase pracovat také v souladu s komisařem pro životní prostředí, protože i ten má vlastně před sebou v tuto chvíli ten balíček týkající se znečišťování ovzduší. A co se eh, teď týká těch alternativních paliv? Tak nyní budu pokračovat polsky. Zde máme dva nástroje, které budeme určitě používat. Samozřejmě, že celý ten balíček spojený s financováním budoucnosti se pravděpodobně dotkne rovněž tohoto tématu. V současné době se snažíme v rámci takového balíčku. A pane poslanče, jste, jste ještě tady mezi námi, už jsem se bála, že tady nejste. Uh, Čili pokud jde o veřejné mm, obstarávání, pokud jde o to, jak to vypadá v Evropě, snažíme se využívat eh, například veřejné zakázky v této oblasti, mm, které představují obrovský trh, to znamená takzvané zelené veřejné zakázky. To si myslíme, že je v Evropě takový ten postup, který už nám poskytuje určité výsledky, především pokud jde o MHD, o veřejnou dopravu, která které se to týká. To je právě cesta, kterou bychom se chtěli vydat do budoucna. A zároveň to bude směrnice Green Vehicles Directive, to znamená směrnice týkající se zelených vozidel. To jsou dvě věci, čili to, pokud jde o realizaci tohoto cíle. Zda jsem kontaktovala ministry a hlavní města a teď teda, teď teda už anglicky. Dobře, paní Šaldemoze tady není, ale ještě pár slov k tomuto. Samozřejmě, samozřejmě, že jsem s nimi v kontaktu skoro na každodenní bázi, protože samozřejmě je to, jak jistě pochopíte, dost složité. Skontaktovala mě pouze jedna velká firma, jeden velký producent osobních automobilů, ale teď neprozradíme, jaké značky ale také na základě našeho návrhu, který se týká právě těch těžkých užitkových vozidel, tedy eh, kamionů, tak tady z jejich strany vidíme opravdu proaktivní chování. A co se týče zákazů výjezdu dýzlových vozů do měst. Velmi krátká odpověď. Ne, zatím jsme ještě neuvažovali o harmonizaci vinět pro možnost vjezdu těchto vozů do měst. A jak asi víte, i když já jak si té myšlence která zatím stojím, rozumím, tak přesto je mi líto, že ti, kteří v podstatě za to musí platit, jsou majitelé automobilu, protože oni musí vlastně platit za to, že automobiloví producenti nejednali. A opětovně, jak už jsem tady několikrát zmínila, ti, kteří si ten vůz koupili s tím odpojným zařízením, tak oni vlastně věřili těm slibům průmyslu, že si kupují něco, co je čistou technologií. To znamená, nemyslím si, že je to pro spotřebitele dobré. Vlastně s tím, co jsme odsouhlasili v listopadu, si myslím, že jsme vyslali ten správný eh, signál eh, průmyslu, tak aby investovali do tedy těch nulově emisních eh, vozů. Já tedy chápu, co stojí za tím zákazem výjezdu dýzlových vozů do města. Nicméně já si myslím, že nejdřív bychom měli řešit tedy jiné věci a až potom hovořit o zákazech vjezdu těchto vozů do měst. Dále, co se týče eh, schválení dalšího balíčku e-mobility a proč se to tak spožďuje. Takže pokud já dobře vím, tak se tak došlo tady k doplnění o několik dalších prvků do toho původního návrhu, proto se to tady spozdilo od prosince na jaro. Nicméně doufám, že to bude co nejdříve předloženo Určitě šlo hlavně tedy také o nějaké eh, otázky technického charakteru, které bylo třeba dovyjasnit. A kromě toho se O, se odehrají ještě dvě, dvě kola týkající se toho faktoru schodnosti protože samozřejmě v rámci toho druhého kola, nebo to druhé kolo bude hodně záviset na tom technickém vývoji, ale dojde k dvěma redukcím toho faktoru schodnosti v rámci ještě to, to jednoho um, mandátu. A co se týče dovybavování vozu novým hardwarem, tak to je asi jedna z nejdůležitějších záležitostí. Tady s vámi souhlasím. To znamená, tyto vozy samozřejmě nenajdete pouze ve východní a střední Evropě, ale rozhodně je najdete také na španělském venkově. To znamená, ne pouze, neomezuje se to pouze nějak na určité zeměpisné území. To znamená, ano, může to ohrozit jednotlivé regiony. Takže o co jde? Asi jste slyšeli, že před několika týdny Volkswagen přiznal, že jsou schopni provést toto do vybavení hardwarem, ale je to velmi nákladné. Doufám, že to nebude tak nákladné pro spotřebitele. Ano, já vím, vím, samozřejmě, že vím. To znamená, že doufám, že ty náklady opět neponesou spotřebitele. Jak jistě víte, tak Volkswagen byl z jednou z nejúspěšnějších finančně, tedy eh, firm v minulém roce ale jak jsem už říkala v mém úvodním projevu, tak my rozhodně budeme chtít trošičku více eh, zaangažovat také eh, JRC, společné výzkumné středisko, tak abychom tedy mohli na tom spolupracovat a potřebujeme také spolupracovat také eh, s členskými státy a hlavně tedy s těmi členskými státy, které by mohly být v podstatě eh, nejvíce postiženy těmito těmito vozy, které nejvíce znečišťují. Bohužel právě konkrétně od těchto členských států v tuto chvíli opravdu nedostáváme příliš velkou odezvu. To jsou členské státy, které jsou tedy nejvíce postiženy dopady diesel skandálem nebo obecně automobilním průmyslem, ale jde také o stejné regiony, které v podstatě budou také trpět pod tím, co, s čím přijde pan komisař Vela. To znamená to nové, ten postup pro porušení v oblasti znečišťování ovzduší. Takže ano, my rozhodně to uděláme, stojíme se za tím. Ale nejde to bez těch členských států, bez spolupráce s členskými státy. A to je samozřejmě velmi těžké. Ještě jednou, je třeba vyvinout ještě větší tlak, ale ne na nás. Já vám samozřejmě rozumím. A já jsem ve většině záležitostí opravdu s vámi, zastávám stejné stanovisko jako vy, ale opravdu <laughs> členské státy, musíme to chápat. Samozřejmě eh, mají na svém území eh, velké automobilky, ale jak jsem říkala na začátku, je třeba předvídat a ne reagovat, protože za pár let budou v situaci, kdy vlastně všichni, všichni se na ně Všichni se budou muset potýkat s tou výzvou mnohých nových vozů z Číny, elektrovozů, elektromobilů a tak dále. tak dále. Takže je třeba předvídat daleko více, než reagovat. Takže ještě jednou říkám, spolupráce s členskými státy je nedostatečná. A, a ono se to tak opravdu těch posledních dvou letech nezměnilo. Děkuji. Ehm, a ještě další otázka. Čína, NOx emise. Já bych odpověděla písemně, protože zde nejsem schopná u takto technického dotazu odpovědět okamžitě. Děkujeme, říká paní předsedající. My skutečně doufáme, že všichni pozorně naslouchali a že dojde k výsledkům všech vašich aktivit a úsilí. Děkujeme, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla a vidím, že naši poslanci si toho nesmírně cení, takže ještě jednou děkujeme za návštěvu.